Buenas tardes. Dobré odpoledne. Eh, začneme práci našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Prosím, prosím ticho v místnosti. Eh, paní eh, Holmejer se nemohla dostavit, proto budu předsedat schůzi výboru já. Eh, chtěla bych vás požádat, aby eh, všichni, eh, doufám, že všichni jste v pořádku, všichni jste zdraví, všichni zaměstnanci, kolegové i tlumočníci. Nejdříve začneme se schválením pořadu jednání. Jak je to obvykle, poslanci dostali mailem návrh pořadu jednání a je to také na e-meeting. Máte někdo nějaké námitky? Pokud nemáte námitky, tak tímto se přijímá pořad jednání bez změn. A po přijetí pořadu jednání vás informuji o tom, že jazyky, které máme dnes, je francouzština, němčina, italština, angličtina, španělština, čeština, maďarština, polština a rumunština. Potom eh, během společné schůze s Envy a Agri budeme mít ještě eh, tlumočení do portugalštiny. Tato schůze se přenáší přes internet a můžete ji sledovat naživo na webové stránce výboru KONT. Budeme tedy hlasovat a nejdříve o zřízení facility na podporu oživení a odolnosti a potom budeme hovořit o nařízení e, pro OLAF. E, jak už to bylo minulé, budeme hlasovat e, pomocí nového nástroje EP Vote, tím můžeme hlasovat distančně, je to podobné tomu systému, který používáme pro plenární zasedání. Musí to použít všichni a není možné se dobrovolně z toho vyloučit. Eh, pokud nejdříve začneme s ověřením kvóra a potom zajme hlasování e-mailem, jste dostali pokyny pro zaslání volebního lístu, lístku a eh, První eh, časový slot je od 13.45 do 14.45, až se zahájí hlasování tak ze schránky Kont to dostanete odkaz na online hlasování a to bude fungovat během času určeného na hlasování. Potom to musíte vyplnit na EP Vote, vytvoří se PDF a to musíte podepsat a e, zaslat z vaší oficiální adresy EP na adresu kontvote.europarl.europa.eu musíte to zaslat do 14.45. Pokud budete mít nějaký problém, tak skontaktujte IT podporu pro poslance a poslanci, kteří jsou zde v místnosti, tak budou muset také hlasovat prostřednictvím aplikace EP Vote a zaslat fotografii či scan hlasovacího lístku. Začneme s ověřením kvóra. Chtěla bych požádat všechny ty, kteří jsou připojeni distačně, aby zvedli, aby zmáčkli tlačítko Raise Hand, tedy zvednutí ruky, abychom eh, věděli, zali máme dostatečné kvórum. Potřebuje minimálně 8 poslanců. ¿Está bien? ¿Tenemos quórum? Máme quórum, ano. A protože máme quórum, tak budeme moci hlasovat. A nejdříve bych vás chtěla informovat, že kvůli eh, chybě v hlasovacím seznamu, tak některé pozměňovací návrhy, tak tam se psalo, že autorem je skupina SAD, aniž by tomu tomu bylo tak, takže to se stáhlo, ale nemohli jsme to zaktualizovat digitálně, ten hlasovací lístek, ale potom v těch konečných výsledcích to bude opraveno, tak abyste věděli. A než začneme se samotným hlasováním, chtěla bych se zeptat zpravodajů, eh, pokud se chcete vyjádřit, nevím, jestli tady paní eh, Holmajer, pokud by tady byla, tak se může vyjádřit, anebo pan Marinesku. Si no... Pokud nezvednete ruku, ano, pan Marinesku, Mariane, jsi tam? the button, Mr. Marinescu. I press the button. Press the button, Marinescu. Adelante. Adelante. It's better home than in the parliament. Je to lepší doma než v parlamentu? Can you hear me? Sí. Slyšíte mě? Ano? Dobré odpoledne. Eh, děkuji za slovo. Dnes eh, budeme eh, hlasovat o revizi nařízení o OLAFu. Především se to týká vyšetřování prováděného s úřadem Evropského veřejného žalobce EPO a parlamentu se podařilo doplnit do konečného návrhu to, že eh, bude potom OLAF eh, pracovat efektivněji a transparentněji, tedy kontrolor, eh, přístup ke spisům, tedy co se týče všech dotčených osob. Jsou tam určitá ustanovení, která podle mého názoru zlepší práci OLAFu. Je potřeba ještě pracovat, a proto v té konečné dohodě je ustanovení, kde e, žádáme o hodnocení a žádáme o nový e, přeskum tohoto nařízení. Děkuji vám za slovo, děkuji stínovým zpravodajům a poradcům za odvedenou práci, protože to nebylo jednoduché, ale myslím si, že výsledek je velmi dobrým výsledkem pro Evropský parlament. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Mariane. Nyní začneme tedy eh, hlasovat. Jak jsem řekla, máte čas do 14.45. A budeme pokračovat eh, Během této první části máme prezentaci eh, tří zpráv Evropského účetního dvora. Máme tady zástupce Evropského účetního dvora a Evropské komise. První prezentací je zvláštní zpráva číslo 12 lomeno 2020. Jedná se o Evropské centrum pro investiční poradenství. Eh, vítám paní Anemi eh, Turtelbum, která je z Evropského účetního dvora. Prosím, máte slovo. Thank you so much. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedající, děkuji vám, vážení členové výboru. Jsem velmi ráda, že mohu představit eh, tuto zvláštní zprávu Evropského účetního dvora. Jedná se o Evropské centrum pro investiční poradenství. Centrum bylo ustaveno k posílení investic, ale jeho dopad však zůstává omezený. Chtěla bych tedy eh, představit naše eh, doporučení. Kdo jste si eh, vytiskli naši prezentaci, tak na slajdu 2 vidíte, že toto centrum bylo zřízeno v roce 2015 a cílem bylo pomoci investicím pro finanční krizi. Cílem bylo podpořit investice prostřednictvím projektů, poskytnout poradenské služby a toto centrum funguje na, zápa, na základě partnerství mezi komisí a Evropskou investiční bankou a ta práce se zakládá na spolupráci mezi národními banky eh, bankami podpory a institucemi a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Eh, pokud jde o rozpočet, tak Evropská unie pokrývá 70 tohoto centra eh, rozpočtu a Evropská investiční banka pokrývá zbývajících 25 eh, a tomuto centru bylo tedy poskytnuto téměř 70 milionů z evropského rozpočtu a to pro období 2015-2018. A to je také předmětem eh, našeho auditu. Cílem tohoto auditu bylo tedy posoudit, zda eh, centrum je efektivním nástrojem pro podporu investic a především jsme se zaměřili na otázku potřeby poradenských eh, služeb, kromě těch, které již existují v Evropské unii. A potom zali se dosáhlo cílu, především spolupráce mezi partnery. Eh, pokud se podíváte na eh, průsvitku eh, číslo 5, tak tam vidíte, že vlastně tento nástroj se zakládá na tom, že funguje podle poptávky. To znamená, že jsme se tedy zaměřili na úroveň poptávky. Ale co se skutečně stalo, je, že toto centrum dostalo eh, velmi málo žádostí, eh, průměrně mm, jednu žádost za den, což samozřejmě má příliš eh, malý dopad na podporu investic v Evropské unie. Kdo máte před sebou tuto prezentaci, tak vidíte, že mm, v tom čísle číslo 2 Eh, vidíte eh, podíl eh, žádostí, které přišly přes webovou stránku a že vlastně došlo k propadu od roku 2016. Na druhé straně počet poptávky poptávky z jiných zdrojů stabilně rostl v období 2015 až 2018. Mm, potom bych ještě chtěla říci, že koncem roku 2000 2018 toto centrum využilo pouze čtvrtinu eh, financí, které byly k dispozici z evropského rozpočtu. Je tedy jasné, že je potřeba zlepšit eh, povědomí o tomto centru. E, proto koordinační výbor tohoto centru by měl dále rozvíjet spolupráci s národními bankami podpory či s institucemi, tak aby se zlepšil místní přístup k podpoře tohoto centra. E, za druhé, e, co jsme zjistili, je, že příjemci byli spokojeni s poradenstvím, které dostali, které bylo na míru. Vidíte výsledky v průzkumu, které je v čísle 5. Když se podíváte na eh, tu vertikální část, tak 80% respondentů stanovilo, že co se týče příspěvku tohoto centra, eh, ohodnotili ho jako eh, dobré či velmi dobré. A 90% respondentů mělo za to, že ta podpora jim byla šitá na míru. Ale musím říci, že přesto, že příjemci byli spokojeni s těmito poradenskými službami, tak my jsme zjistili, že toto centrum nezacílilo eh, dostatečně svou podporu tam, kde to bylo nejdříve potřeba. Krátce potom, co bylo toto centrum zřízeno, tak se provedla studie, aby se zjistili, eh, kde existují eh, neuspokojené potřeby, co se týče poradenství. Prioritními členskými státy v tabulce je Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko. A potom, pokud jde o ty hlavní prioritní sektory, tak to je doprava a energetika, životní prostředí a efektivita zdrojů. Pozitivním výsledkem našeho auditu je, že 83 těch eh, přidělených eh, zdrojů se týkalo vysoce prioritních odvětví a 58 se týkalo těch prioritních členských států v naš, podle našeho pohledu ale eh, toto centrum neposkytlo dostatečně jasnou strategii ani nestanovilo eh, jasná kritéria a postupy pro zacílení podpory tam, kde by existovala největší přidaná hodnota. Je potřeba, aby existoval proaktivnější eh, přístup. Potom aby tedy tato podpora byla lépe zacílena, doporučujeme definovat specifická kritéria pro posouzení hodnoty pro poradenství, včetně té adicionality, tedy eh, aby mm, se poskytly služby, které nejsou eh, k dispozici v rámci jiných programů, potom eh, stanovit druh podpory, priority v rámci nařízení EFSI a možný dopad na investice. Ehm, zralejší projekty spíše přispějou k mm, obecně obecným investicím, také zamířit na sektory a zeměpisné eh, oblasti. A tak, jak jsme eh, eh, zdůraznili, Eh, tento rozpočet by měl pokrýt eh, více aktivit. Když se eh, podíváte na tabulku vlevo, tak tam vidíte, jak to vypadá s rozpočtem a vidíme, že rozpočet by býval umožnil ehm, třikrát více žádostí, než ty, které skutečně centrum dostalo mm, Mm, během tří let centrum eh, obdrželo pouze 1091 žádostí, což vedlo vlastně k 89 skompletovaným eh, projektům, což je velmi malý eh, podíl. A potom ještě bych chtěla říci, že většina těch příspěvků se týkala projektu ve časné eh, fázi, takže není jasné, zdali potom tyto projekty nakonec přilákají další investice. Eh, potom bych ještě eh, chtěla pohovořit o indikátorech a cílích a je tedy, my tedy doporučujeme, aby se dále posoudilo, zdali Toto vedlo, tyto aktivity vedly k investicím, tedy soustředit se na indikátory, které jsou orientovány na výsledky a cíle. Potom je potřeba porovnat aktuální náklady eh, každého zkompletovaného eh, projektu. Děkuji za pozornost. Muchas gracias. Děkuji. Nyní dáme pět eh, minut paní eh, Marii Grapiny, která je naší zpravodajkou. Prosím. Minutos. Pět minut. Mrs. Grappini, we will refresh your connection and then please. Paní Krapine, prosím, pokuste se ještě jednou o navázání spojení. My se ji pokusíme obnovit. María, ¿estás ahí? Marie, jsi tam? Můžeme tedy pokračovat s dalšími řečníky a uvidíme, zali se to Marie podaří později. Eh, Marie, jsi tam? Pokud tam jsi, tak prosím zmáčkně tlačítko, abychom tě slyšeli. No, Budeme pokračovat s Jose Manuelem Fernándesem. Eh, Jose Manueli, eh, jsi napojený, máš dvě minuty. Kromě naší zpravodajky budete mít všichni dvě minuty. Prosím, držte se dvou minut, protože ten náš program je opravdu nabitý. Uh. Adelante, José Manuel. Prosím, máš slovo, José Manueli. Can you hear me? Yes. Uh, merci beaucoup. Uh, J'ai été le rapporteur pour... Děkuji. Já jsem byl zpravodajem pro Fond pro strategické investice pana Jung, Claude Junckera. A také pro, jsem zpravodaj pro Invest EU. Není to chyba advisory hubu to, že ne, se mu jim nepodařilo vše, co původně chtěli. Dobře se jim podařilo pomoci malým projektům a to je samozřejmě mnohem těžší pro malý projekt dosáhnout financování z EFSI, ale přitom je to pro ně stěžení. Ale nemůžeme advisory hub nechat o samotě v každém členském státu musí být národní banky nebo případně e, národní poradní centra, která budou pomáhat těm projektům, protože oni potřebují jakéhosi finančního zprostředkovatele, aby se to mohlo implementovat. A bez vztahu me, mezi tímto hubem a tím samotným fondem bez národních poboček na regionální úrovni a bank, které se v tom budou implikovat, neuspějeme. A nebude to chyba hubu. Byla to, bude to v důsledku absence regionálních um, advisory hubů. Kromě toho, také měly být platformy mezi členskými státy. Třeba energetická unie, digitální unie. Jenže my nemáme investiční platformy tohoto druhu, třeba do infrastruktury, které by fungovaly mezi státně, mezi územně. A je strašně důležité, aby bylo možné takto strukturovat ty žádosti, ty kandidatury určitým způsobem, ale k tomu by byla potřeba vůle členských států. Ta příležitost pro strategické investice si rovněž vyžaduje maximalizaci využití toho advisory hubu. Budeme v tom pokračovat. Děkuji. Marie, jsi tam? Marie Grapini. La conexión nos dicen que es un poco mala, María. Si... Eh, Marie, zdá se, že to spojení není dobré. Nevím, jestli by se to dalo zlepšit. Budeme pokračovat se seznamem řečníku a pak to ještě jednou zkusíme. Katalinče, jsi tam máš dvě minuty. Držte se času. Good afternoon, thank you very much, Chair. For the ECA. Děkuji já jsem přesvědčen, že monitorování prvních let spolupráce může významně přispět ke zlepšování advisory hubu do budoucna. Tím, že poukážeme také na nedostatky a tak dále. Zvláštní zpráva účetního dvora ukazuje, že i když byl účinný ve své aktivitě a zákazníci byli spokojeni, tak zároveň tu byly některé problémy z hlediska outreache, takže já souhlasím s tím, že koordinační výbor měl více rozvíjet spolupráci s národními bankami a tak dále. Jsem rovněž přesvědčena, že geografické eh, pokrytí se bude muset zlepšit a to rychle. Dále údajně komerční banky jen místní nebyly vždy spo, připraveny spolupracovat. Mě by zajímalo, jaké to mělo důvody. A také sdílím názor, že malé a střední podniky budou muset být prioritou. To je stěžení pro oživení evropské ekonomiky, zvláště v čase covidu. A měli bychom nastavit postupy a ukazatele, jimž bychom monitorovali účinnost. Děkuji vám za vaší práci a těším se na další konverzace na toto téma. Děkuji, Katalín. Mikuláš Peksa, jste tam? I hope you can hear me. No, jsem zde, doufám, že mě slyšíte. Slyšíme. Slyšíme vás, máte dvě minuty. Dvě minuty, děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Já myslím, že role tohoto poradního orgánu je vel, velice dobrá, ale musí mít jasnější strategie při financování prioritních projektů eh, ke klimatickým změnám, digitalizace, digitalizaci. Údajně obdržel příliš málo po, požadavků, využil pouze 26 rozpočtu a pouze omezený eh, počet byl vyčleněn na prioritní oblasti v, ve státech s největšími potřebami. A vzhledem k tomu, že jedná pouze na základě poptávky, tak možná, že nezvýšil dostatečně poptávku po těch kvalitních projektech a posílení investic. Lidé prostě nevědí, že jsou peníze k dispozici, nevědí, jak se o ty peníze přihlásit, jak o ně požádat, a jak dosáhnout toho, aby byla žádost přijata. Takže potřebujeme aktivnější přístup Měli bychom se zaměřit na posílení poptávky, informování o dostupných fondech, projektové modely. To všechno musí být dano k dispozici potenciálním příjemcům. Už v roce 2017 eh, měl být aktivnější přístup v členských státech, které mají problémy v oblasti třeba přeshraničních investic, digitálního sektoru a tak dále. Mě by zajímalo, jestli tato doporučení byla zohledněna po roce 2018 a jestli jste přesvědčeni, že návrh komise na nahrazení hubu tím poradním mechanismem Invest EU situaci zlepší a jak se můžeme postarat o to, aby měl hub potřebnou expertízu a aby mohl podpořit maximální množství těch digitálních a dalších projektů. Děkuji. Děkuji. Eh, Marie Grapiny, zkusíme to ještě jednou, protože ty jsi naší zpravodajkou. Pokračujeme. Richard Čarnecky. Richarde. Pane Čarnecky, prosím, máte slovo. Two minutes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Takže měli dnes ráno jsme setkání ještě dalšího výboru Děkuji. Eh, já jsem nyní tady, protože jsem měl eh, problémy s eh, připojením. Toto téma je zásadní. A je dobře, že o něm hovoříme. Co se mě týče, já bych chtěl pokazat na něco, co i když se zdá být zřejmé, měli bychom se snažit být zodpovědní jakožto Evropský parlament a jakožto politici, eh, protože tady je celá řada aspektů, a to je věc, kterou bych chtěl předeslat. Eh, čím rozdělenější budeme, tím méně budeme moci něco změnit. Eh, Marie, poslední příležitost. Jsi tam? Ne. Je nám to moc líto, Marie. Opravdu jsme se snažili. A nyní pan Giorgio Chiaron Cassoni za Evropskou komisi. Máte pět minut. Eh, <clears throat> thank you very much, Chair, for giving the floor to... Děkuji. Děkuji za to, že jste dali slovo i komisi. Chci potrhnout velmi dobrou spolupráci. Vedlo to k tomu, že komise přijala všechna doporučení účetního dvora. Budeme zlepšovat nejenom stávající hub, ale i budoucí jeho podobu. Sdílíme sice doporučení, ale nejsme přesvědčeni ohledně celkových doporučení závěrů, že měl hub do, omezený dopad. Myslíme si, že je to trošku specifičtější, niancovanější. Když se podíváme na ty první projekty, tak byly podpořeny Eh, mnohé, ale je to vidět až z dlouhodobějšího hlediska, protože to trvá, než ty projekty dozrají. To trvá roky a ne měsíce. A my si myslíme, že Hub významnou měrou přispěl k investičním projektům v raném stádiu, kdy je největší přidaná hodnota a to bylo kritické pro rozvoj některých projektů. A když se podíváme na situaci po roce a půl, tak vidíme, že došlo ke čtyřnásobnému navýšení počtu projektů, které potom dosáhly plné maturity. Takže vlastně to je částka přes 40 miliard a polovina těchto projektů byla potenciálními projekty na financování. Jsou to podstatné částky, 40 miliard investic, to není žádná zanedbatelná částka. A ano, je pravda, že ta nabíhací doba možná byla pomalejší, ale myslíme si, že teď, když jsme už dosáhli plné rychlosti, tak je to velmi uspokojivé. Také to, že byl splněn cíl na míru šitých poradních služeb. Takže myslíme si, že tu byla velká podpora investicím napříč Evropskou unii, i když sdílíme eh, ten názor účetního dvora, že ten dopad ještě nebyl tak viditelný ze začátku. Ale právě proto teď navrhujeme eh, další rozšiřování. Z hlediska priorit 65 zadání byly země soudržnosti, to je také důležitý fakt. A z hlediska sektorového rozdělení důležitým aspektem bylo poskytnutí přizpůsobených poradních služeb například v Rumunsku, to je největší země, která používá těchto služeb, Bulharsko, Chorvatsko. To jsou státy, kde sektor malých a středních podniků se musí, je, je nejvíc rozvinutý. Dále sloužil i k, k dalšímu pokročení v sociálních prioritách Evropské unie, energetické účinnosti v České republice, Polsku, podpora eh, také některých místních přepravních řešení ve Francii, ve Florencii přizpůsobování se klimatickým změnám, což je velice důležité sem k geografickému umístění tohoto města. A také vypracoval příručku pro města. Bylo podpořeno například město Sofie, To všechno jsou velmi důležité úkoly a zadání, která se rozvíjejí. A v sociální oblasti to je možná nejdůležitější zadání. Byla rozhodná podpora při ro, eh, rozvoji a výstavbě městských nemocnic v Rumunsku, kde to výrazně změnilo situaci v zemi. Takže i v té sociální oblasti stojí za to poukázat na všechny tyto projekty ve Finsku, Itálii, Slovinsku, fin... na Litvě. Jsme přesvědčeni, že celkový dopad byl značný, nezanedbatelný, ale samozřejmě jsme přijali veškerá doporučení účetního dvora. Všechno se to bude řešit a spolupracujeme se všemi dalšími službami komise. A také jsme rozšířili podporu hubu na poradní panel, aby to bylo skutečně lokálnější a aby teď národní banky byly schopny se zapojit do tohoto procesu přímo terénu. A ještě otázka výsledku výkonu. Tak vylepšíme klíčové ukazatele výkonnosti a jejich monitorování. Doufám, že i tím přispějeme k dalšímu úspěchu Advisory Hubu. Děkuji. Gracias. Volvemos. Děkuji. Zkusíme to ještě jednou eh, s Marí. Bylo nám řečeno, že to spojení se zlepšilo. Můžeš to zkusit? A zmačkni tlačítko pro řečníka. No, no está. Okay, Maria, mm. Le doy la palabra durante... A na tři minuty dávám slovo Franovi Lí, eh, Límu, který je vedoucím eh, který je mm, vedoucím eh, centra, tedy Evropského centra pro investiční poradenství. Prosím. Děkuji parlamentu. Děkuji, že jste umožnili nám se vyjádřit. Kolega z Evropské komise, myslím, že řekl to, co jsem chtěl říct sám a myslím, že to velmi dobře sformuloval. Ale přesto bych poukázal na pár klíčových otázek. Jsme upřímně přesvědčeni, že ten audit, který proběhl za období. 2018 byl příliš předčasný na to, aby mohl skutečně vyvodit závěry o účinnosti hubu. Jak již můj kolega z komise upozornil. Protože hodně věcí se stalo od té doby, včetně nárůstu počtu zadání i přes, přes EIB. Tam to narostlo za dalších 18 měsíců od vypracování zprávy. Další věc. Domníváme se, že se jedná o velmi dobrý model poskytování poradních služeb. Proč? Vychází to ze dvou desetiletí zkušeností PIB poskytování pomoci. Myslíme, že je to dobře nastavený model na poskytování přizpůsobené podpory na konkrétní požadavky. Protože není svázán příliš specifickými parametry nebo zeměpisnými zónami. A proto nám umožňuje využívat rozsáhlé perspektivy, kterou v EIB máme, kterou máme mezi našimi místními partnery, abychom byli schopni poskytnout více specifická doporučení pro naše partnery. Proto si myslím, že je to velmi dobrý nástroj. A teď už jsme dosáhli té uh, standardní rychlosti, která je vyšší, než byla ta náběhová. Ta spolupráce s místními um, středisky, s místními huby, tak opět hrdě můžeme konstatovat, že jsme rozšířili v posledních 18 měsících další partnerské dohody s bankami v Evropské unii. Tehdy jsme měli podepsanou jenom jednu, Maďarsku, a od té doby jsme podepsali dalších sedm s národními komerčními bankami napříč Evropskou unii a dalších šest se vyjednává. A očekáváme jejich podpis do konce roku. Tím budeme muset alok, moci alokovat 7 milionů na rozpočet, který jsme si vyčlenili na práci s národními komerčními bankami, aby bylo možné vytvořit místní poradní aby a služby v terénu. Takže si myslíme, že ten model už jasně osvědčuje, že je schopen zlepšit své fungování ve vztahu k těm kritickým komentářům. A samozřejmě je tu návrh komise ve vztahu k Invest EU. Myslíme si, že můžeme, může fungovat s mnoha partnery. Anemí. Děkuji. Anemí Turtlebum. E, máš prostor na tři minuty. Dáme nakonec slovo Marii. Anemí, máš tři minuty. Děkuji. Já myslím, že řada těch eh, otázek, které zazněly, jsou velice důležité z hlediska budoucnosti technické pomoci a poradenství, zvláště s ohledem na InvestEU. Platforma InvestEU je v tuto chvíli naplňována. Eh, nejprve tedy k těm ukazatelům. Ukazuje se, že koncem auditu se objevila mnohem rozsálejší, intenzivnější spolupráce. Objevilo se to nakonec v odstavci 50. Zde se objevuje kapacita a vůle spolupracovat v rámci toho poradenského uzla, kdy my jsme se snažili tímto způsobem řešit geografický problém. A je pravda, že je skutečně to geografické pokrytí velice důležité. Jak už říkal pan Fernandez na počátku, to samotné zakotvení bylo popsáno v článku 62 kdy my jsme v prvé řadě řešili potřeby, poptávku na poradenství, co je možné realizovat a nakonec ve zprávě jsme upozorňovali na to, že tento nástroj se opíral o poptávku. Začalo se poměrně pomalu v tom poradenském uzlu, protože nejprve se objevovaly požadavky, potom se řešila otázka geografického pokrytí, spolupráce s PBI. Hovořili jsme o tom v tom našem prvním doporučení, kdy jsme zaznamenali, že další spolupráce by se měla dále rozšířit tak, aby se zlepšil přístup na té nejnižší úrovni v terénu k jednotlivým prostředkům podpory a já jsem moc ráda za komisi. Eh, je to skutečně velice dobré, že těchto eh, zakázek bylo uděleno tímto více. Eh, objevily se zde i priority, různé priority, které vidíte v doporučení číslo 2 my jsme zde konstatovali, že koordinační výbor by měl lépe řešit podporu a pomoc a to díky specifickým kritériím, že by bylo dobré podpořit ještě další přeskum celý, celého postupu. Já si nejsem jistá, a vzhledem k tomu, že náš audit skončil v roce 2018, nejsem si jistá, jestli je už všechno zcela zřejmé, jestli už jsou v tuto chvíli lepší kritéria, jestli už eh, se ten postup lépe vyhodnotil, jestli je potřeba ty, tato konstatování nějak podpořit. V tuto chvíli se na tom zatím ještě asi pracuje. Já bych ráda také zareagovala na některé z dotazů, které zazněly bylo by dobré lépe vyhodnotit potřeby a požadavky, které se objevily od počátku. To znamená, že bychom vyhodnotili první tři roky. My jsme mm, začínali s auditem v roce 2018. Ono je těžké sledovat ty úplně první roky, první období. Myslíme si však, že po třech letech je už možné k něčemu dalšímu dospět možná tam už by bylo možné k něčemu konkrétnějšímu se dopracovat, zvláště tedy na konci roku 2018. Tam jsme třeba zjistili, že FC financování dosahovalo pouze 1%. Každopádně by bylo dobré rozšířit tu, to geografické pokrytí, ten rozsah a spolupráci s NPBI tím, že bychom měli lepší kritéria, a to zvláště v návaznosti na krizi, kterou, e, které Evropa čelí. To znamená, že investice v Evropě by se tím mohly značně navýšit. Děkuji. Maria. Děkuji. Marie, jsi tam? Poslední pokus. No? No, me dice servicios técnicos que no. Eh, technická služba mi říká, že bohužel není možné tě napojit. Eh, budeme pokračovat eh, s dalším bodem našeho programu. A je to zpráva 9 lomeno 2020, týká se to hlavní silniční sítě EU. Pane Ladislave Balko, máte slovo na sedm minut. Siete. Señor. Eh, pane Ladislave, eh, není napojený, tak jestli není napojený, tak eh, mu nemůžeme dát slovo. Signor Ladislav? Pane Ladislave? Bueno, pues vamos a pas- Dobře, dáme slovo panu zpravodajovi, Marianovi Žánovi Marineskovi. Eh, máte pět minuty, eh, vy jste všudy přítomný, pane Marinesku. <laughs> Uh, Já jsem byl v kanceláři a ani tam nebylo spojení ideální. Lepší mám doma. Takže děkuji. A děkuji za tuto zprávu. Myslím, že je to dobrá a úplná zpráva, jen abyste si udělali představu. Jsou dvě sítě. Železniční a silniční. Dílčí a komplexní. A fond soudržnosti by měl eh, financovat tu klíčovou síť a pak komplexní síť. Samozřejmě záleží na tom, jak se rozhodnou také členské státy k té ústřední síti. Ta by měla být hotová do roku 2030. Jak vidíte, k tomuto cíli je složité se propracovat. A já v tuto chvíli chci apelovat na komisi stejně jako účetní dvůr v tom smyslu, že veškeré prostředky by měly být eh, směřovány do té klíčové sítě jelikož mobilita je hybnou pákou ekonomiky. Je to v tuto chvíli na členských státech, protože v tuto chvíli se vyjednávají partnerské dohody a zároveň členské státy připravují operační programy. Zároveň apelujeme na členské státy, aby používali nařízení Smart TNT při rozvoji přeshraničních spojů abychom průběžně sledovali vývoj práce, tak musíme sledovat, eh, jak se vyvíjí ta ústřední síť. A pak sledujeme také, jak se vyvíjí modernizace dálnic. Jsou to totiž odbytiště pro vozidla s alternativním pohonem, s elektromotorem, ale je samozřejmě otázka dodávek. Na tom je ještě potřeba udělat hodně práce. To je podle mého nejdůležitější. A jak Fond soudržnosti, tak eh, Fond regionálního rozvoje spadají do sdílené pravomoci. Takže zde Hmm, komise nemá plné kompetence. Záleží samozřejmě, který projekt má být financován a který nikoli, ale eh, je možné věc projednat s členskými státy. A prvním cílem by do roku 2030 měla být právě ta ústřední síť, ta takzvaná co-network. Děkuji, Mariane. Andrej Novakové, jsi tam? Dáme ti prostor na jednu minutu. Not connected. Bueno. Není napojený. Eh, pan Ladislav eh, Balko, jste tam? Jestli ano, Máte prostor na sedm minut, abyste představil svoji zprávu. Pane Balko, prosím zmačkněte tlačítko pro řečníka. Eh, slyšíme vás eh, velmi špatně, vidíme vás. Můžete prosím otočit kameru. protože to bude lepší pro tlumočení. Teď vás nevidíme vůbec. Technologie bohužel je taková. Continuamos y luego volvemos a intentar. Además ahora es mi turno, o sea... Potom to ještě jednou zkusíme a navíc eh, teď je moje řada. Já jsem chtěla se také vyjádřit k této zprávě, abych chtěla poděkovat eh, Evropskému účetnímu dvoru za zprávu. Eh, také bych chtěla poděkovat panu Ladislavovi Balkovi a poděkovat mému kolegovi panu Marineskovi. Pro mě je to velmi důležité, protože já ve výboru TRAN se zabývám přeskumem tohoto tématu. Je to zcela zásadní pro územní soudržnost a také, abychom dosáhli cílu zelené dohody. Pokud jde o to, že bychom měli to stihnout do roku 2030, síť koridoru. tak eh, a musíme eh, splnit to, co je v této zprávě. Je důležité, aby komise během příštího víceletého finančního rámce, aby asociační programy priorizovaly investice do sítě. Potřeba najít systém proto, aby členské státy měly specifickou eh, eh, finanční Eh, částku eh, pro financování těchto silnic a také přeshraniční sítě by měly být součástí operačních programů a očekáváme, že včasná aplikace Smart NT toto usnadní. Eh, činí nám obavy, to, že nemáme bezpečné parkování, potřebujeme evropské a závazné předpisy. Je potřeba, abychom eh, měli také co nejlepší přístup eh, pro nabíjení alternativních vozidel. Tak, jak se píše ve zprávě, je potřeba posílit evropskou zprávu sítě, posílit úkol dohledu komise a stanovit střednědobé cíle pro implementaci. Musí to komise střed, eh, také posuzovat hlasovat. Výměna informací, pokud jde o stav provádění a společné ukazatele mezi členskými státy a komisí, to by mělo být závazné aktualizováno a potom odolnost infrastruktur, to souvisí s údržbou. Členské státy musí vypracovat národní plány pro sledování údržby a také Evropská komise by měla být evropský plán eh, pro udržování této sítě. Souhlasím se zpravodajem, že pokud jde o začlenění nových koridorů, tak to by eh, zne znemožnilo dokončení sítě v těch stanovených lhůtách. Balko? Eh, pane Balko, jste tam? Balko? Pane Balko, jste tam? Eh, eh, prosím, dole na obrazovce máte tlačítko pro řečníka. Mr. Balko, please press the speak button at the bottom of your page, sir. Continuamos, señora Martina. Eh, pokračujeme, paní Martina Dlabajová, máte dvě minuty. No está conectada? Není napojená. Pokračujeme. Eh, pán Čarnecky, ten je tady a vidíme, že je napojený. Máte dvě minuty. Eh, děkuji za slovo. Rezignuje z zabrania głosu. Ne, nebudu hovořit, není to třeba. Eh, děkuji, tak eh, se pokusíme, jestli to vyjde z komisí, pan Filip Šantren. Jste napojený? Dobré odpoledne. Máte pět minut. Je, díky bohu. Zdravím vás, takže tady nebude problém s připojením. Děkujeme za to, že jste nám dali slovo k tomuto tématu. Také chci poděkovat um, účetnímu dvoru za zprávu. Uh, spolupráce byla velmi dobrá v případě této konkrétní zprávy. Všichni souhlasíme s tím, uh, že uh, rozvoj do roku 2030 je velmi důležitý a všichni se snažíme tohoto cíle dosáhnout a to znamená Evropská unie i členské státy, protože je to sdílené úsilí. Jak stanovuje účetní dvůr, už jsme dospěli e, k dobrému pokroku. Je potřeba udělat ještě více finanční podpora ze strany EU ukázala svůj výsledek, ale samozřejmě existují mezery, o kterých se hovoří v této zprávě. To jsou věci, které se musí řešit. Máme do roku 2030 ještě čas, ale ta lhuta se samozřejmě blíží. Proto je potřeba, eh, aby se učinili potřebné kroky. A také bychom chtěli e, přivítat velmi zprávu pana Marineska. Souhlasíme s většinou tvrzení. E, některé věci, tak s nimi úplně souhlasit nemůžeme, tak jak je to v tom e, navrženém dokumentu, který byl předložen pro tuto schůzi. Strukturální fondy tak jak řekl pan Marinesku, ano, my to nyní probíráme s členskými státy a nyní je dobrá chvíle na to, aby se stanovily vhodné priority. Ale chtěl bych poukázat také na to, že konkrétně v té zprávě účetního dvora Účetní dvůr uznává, že jsme to tak udělali v období 2014 až 2020 a že se budeme snažit udělat to stejně pro příští období. A rovnováha eh, musí být eh, mezi tím těmi ústředními sítěmi, eh, komplexními sítěmi, potom také se na to dívat ve světle dekarbonizace, digitalizace a zelené dohody. Pokud jde o Smart TNT, tak to je velmi důležitý legislativní akt, my se určitě těšíme na to, že to bude rychle přijato. My jsme ale nyní v rukách Evropského parlamentu a rady, aby to bylo v úředním věstníku po úspěšném trialogu, tak aby směrnice mohla vstoupit v platnost a aby členské státy to mohly implementovat. My je samozřejmě doprovodíme, tak aby povolování eh, projektu nebylo dále zadrhelém procesu, který vede ke spoždění ale aby se jednalo o hladký eh, průběh a projekty mohly být dobře realizovány. Eh, hovořilo se také o bezpečných eh, zónách pro parkování. Hovořili jste o tom vy, paní předsedající. Já chci poukázat na to, že legislativa plnomocňuje komisi, aby přijala standardy pro tento druh bezpečného parkování. My se tím budeme zabývat a eh, bude to tedy během příštích měsíců. A na expertní skupině chceme přijít s prvním návrhem v listopadu. Také jste hovořila o údržbě. To je věc, kterou také řešil účetní dvůr, i když eh, velmi eh, opatrnou formulací, s čím souhlasíme, ale protože musíme mít na zřeteli, že ta udržba je odpovědností členských států. Členské státy toto eh, stanovily v závěrech eh, rady. Píše se o tom také ve zprávě účetního dvora, ale zároveň je to velmi naléhavá věc, pokud jde o infrastrukturu dopravy. Musíme se tedy podívat na to, jak to můžeme nejlíp vyřešit, tak aby minimálně na úrovni členského státu existovaly systémy, tak aby se eh, plánovala a poskytovala údržba infrastruktury. Je to také zohledněno eh, v životním eh, cyklu vždy, když se staví ta infrastruktura na prvním místě. Abych to tedy schrnul, myslím si, že tato zpráva je velmi dobrá, přišla včas a že zapadá do našeho procesu revize ten tým. My souhlasíme se všemi doporučeními účetního dvora a budeme pracovat na jejich realizaci, protože víme, že to posílí naše politiky. Děkuji. Děkuji vám, Filipe protože máme e, problémy se spojením s panem Balkem, tak dáme slovo Alexandře Kris. Alexandro? Jestli tam eh, seš, eh, tak máš prostor pro prezentaci a shrnutí všechno v jednom. Děkuji, dobré odpoledne.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 Udržitelná a efektivní doprava je velice důležitá vzhledem k tomu, že železnice a silnice představují jeden z, nej, jeden z největších eh, způsobů dopravy. V roce 2013 nařízení TNT o eh, evropských dopravních sítích zavedlo dva pojmy. Komplexní a ústřední sítě. Komplexní síť musí být dokončena do roku 2050 a zahrnout všechny regiony EU. Klíčová síť musí být dokončena do roku 2030 a se stává ze tří částí strategické důležitosti. Aby členské státy mohly své části TNT realizovat, Evropská unie za poslední dva progra- dvě programovací období vyčlenila 78 miliard euro na eh, silnice, z čehož 40 miliard šlo na silnice TNT. Část byla z Fondu regionálního rozvoje, část z Fondu soudržnosti. My jsme z tohoto důvodu v rámci auditu prověřili postup práce a komise naplnila tedy v této věci svoji roli. Hlavní dvě otázky auditu zněly. Pomohla Evropská unie dokončit eh, síť TNT za druhé, funguje tato síť, jak byla plánována a sleduje komise postupný vývoj eh, a údržbu na úrovni členských států. Naše nálezy v komisi jsme podpořili návštěvami, návštěvami Bulharska, České republiky, Španělska a Polska. Ty představují 62 celkové částky z fondů regionálního rozvoje, soudržnosti a CEF. Za tato dvě programovací období. Naše zjištění byla následující. Zjistili jsme, že rozvoj se dále naplňuje. V programovacím období 2007 až 2013 se vybudovalo asi 2400 kilometrů, další 2000 kilometrů se má budovat v dalším období, což přináší pozitivní výsledky pro ty, kteří cestují na těchto sítích. Eh, čas dojezdu je kratší, počet kilometrů je nižší. Jsou ovšem další faktory, které nadále znepříjemňují život. Eh, jednak první zjištění, hmm, Klíčová síť eh, financovaná z eh, Evropské unie a komisí se dále rozvíjí, nicméně, ačkoliv je zde jasně daný pozitivní trend, eh, státy Evropské unie na východě a ve středu Evropy stále ještě zaostávají za zbytkem států. Komise sehrála zásadní strategickou roli, pokud jde o stávající programovací období a přeshraniční úseky. Komise také zasáhla na úrovni členských států, snažila se podpořit podmínky při udělování prostředků, při sjednávání partnerských dohod, operačních programů a sestavování prioritizace. Naše druhé zjištění bylo, že některé klíčové faktory stále ještě ne eh, negativně ovlivňují funkčnost eh, klíčové sítě. Některé pozitivní kroky se nenutně promítly do sestavení priorit, zvláště pokud jde o ústřední síť. Eh, z prostředků mm, regionálního rozvoje a fondu soudržnosti členské státy vyčlenily pouze 34 na silniční síť a většina prostředků tedy byla věnována mimo eh, tuto část. Také jsme zjistili překážky, pokud jde o hladké cestování v rámci této sítě, o koordinovaný přístup. Také jsme zjistili nedostatky při monitorování komise, které mm, znemožňují komisi zasáhnout včas. Monitorování totiž se často netýká celé šíře sítě, data nejsou vždy zcela spolehlivá a poslední problém ovlivňující funkčnost je dostatečná udržba na úrovni členských států kdy národní rozpočty se neustále snižují. My jsme tedy učinili následující doporučení, které komise všechna přijala. Komise by měla sestavit priority investic na klíčové síti, zajistit, že členské státy mají odpovídající plány tak, aby byla klíčová síť dokončena do roku 2030, úseky přeshraniční by měly být hlavní prioritou. Měli bychom také věnovat prioritu eh, podpoře Evropského regionálního rozvoje a fondu soudržnosti. A vše dokončit do roku 2030. Za druhé, podpořit monitorování, sledovat další vývoj, provést nápravu tam, kde je to na místě. Monitorování by se mělo týkat celé ústřední sítě, měly by zde být nastaveny prozatímní cíle, systematická a jednotná kontrola ze strany členských států, neustále sledování cílů, jako je úspora času, průměrná rychlost a kapacita. Dále eh, bychom rádi, aby se zlepšila údržba na úrovni jednotlivých opatření, tak aby členské státy vedly dlouhodobé plány údržby Děkuji mnohokrát za pozornost. Muchas gracias. Děkuji. A závěrem dáme opět slovo panu zpravodajovi. Eh, Marian Jean Marinescu, máte dvě minuty. Yeah, thank you very much. Děkuji. As I said, this is... Děkuji. Jak jste řekla, je to sdílená kompetence mezi komisí a členskými státy, ale myslím si, že komise by se mohla snažit být se více zapojená do plánování projektu a možná i do nákladové stránky věci, protože vidíme velký rozdíl mezi kilometrem dálnice v jednom členském státu a v druhém. Že je to samozřejmě složité, ale jsme konec konců výbor kont, eh, který střeží, aby peníze evropské nebyly vynakládány bez dobrého důvodu, takže bychom možná mohli přispět k tomuto směru. A co se týče parkování, tak balíček mobility obsahuje dobré i špatné návrhy, ale i dobré návrhy ohledně třeba parkování, takže to by bylo dobré se tím řídit. Pokud chceme v roce 2030 mít tu centrální síť a toto, co se týče silniční dopravy, musíme přimět členské státy, aby investovali do té jadro, jádrové sítě ne nějaké silnice, které jenom vedou tam, kde bydlí nějaký ministr nebo parlament. Děkuji. A závěrem máme zvláštní zprávu číslo 11 2020. Týká se to energetické účinnosti budov. Eh, vítám a dávám slovo panu Žaovi Figerejdovi, který je z Evropského účetního dvora a máte sedm minut, prosím. Muchas gracias, señora presidente. Eu voy a hablar un poco de inglés. Ah, Děkuji, paní předsedající, budu hovořit anglicky. Děkuji za možnost představit vám tuto stručnou prezentaci o energetické účinnosti u budov. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Evropská unie se zavázala, že ušetří 20 předpokládané energetické spotřeby do roku 2020 tím, že zlepší energetickou účinnost eh, budov mimo jiné. To je klíčový nástroj ke splnění tohoto cíle. Protože budovy spotřebovávají největší podíl energie a tudíž mají největší potenciál úspor. My se domníváme, že tato zpráva je proto velice důležitá. Spotřeba energie roste oproti eh, roku 2014 a proto pokrok dosažený členskými státy směrem k splnění cílů energetické účinnosti ukazuje, že Evropská unie pravděpodobně ten cíl pro rok 2020 nesplní. Ale operační programy alokovaly roz, rozpočet na zlepšení energetické účinnosti budov a 4,6 miliard bylo na rezidenční budovy. S tím, že členské státy přijaly také rozhodnutí alokovat 2, 2 miliardy na, na eh, rezidenční stavby. Hlavní otázka naší práce byla, Zda spolufinancované investice byly vybrány na základě kritérií, která skutečně maximalizují nákladovou účinnost. To byla hlavní otázka, kterou jsme si položili. Abych odpověděl, eh, abychom odpověděli, tak jsme zkoumali, jestli komise a členské státy stanovovaly správné podmínky pro výběr investic. A člen, členské státy, že uplatňovaly příslušná výběrová kritéria. Navštívili jsme pět členských států, které alokovaly zhruba 3 miliardy svých fondů soudržnosti na zvýšení účinnosti budov a posuzovali jsme, zda tento rozpočet byl využit nákladově účinným způsobem a zda komise a členské státy implementovaly rozhodnutí z, před, z předchozích um, zpráv. A první zjištění bylo pozitivní. Komise eh, vydala roz, rozsáhlý eh, dokument pokynů ke zlepšení účinnosti budov, tak jak jsme to doporučovali dřív v předchozí, předchozí zprávce, zprávě, jak už jsem to řekl. A zjistili jsme i další příklady osvědčených postupů. Třeba využití finančních nástrojů kombinovaných s granty, navýšení pákového efektu soukromých financí, A zjistili jsme, že členské státy vyžadují, aby projekty vycházely z energetického auditu. Ale v některých případech členské státy alokovaly rozpočet na, na základě, kdo dřív přijde, ten dřív melé. Což znamená, že obecně byla priorita ve prospěch těch projektů, které snižovaly náklady. Ale nejsou tu dostatečné informace o příspěvku evropských fondů. Čili v některých případech je těžké posoudit ten příspěvek. A některé indikátory pak těžko ukazují, jaké přínosy sebou nesou skutečně tyto evropské, eh, ta evropská část těch investic. Nákladová účinnost zdá se tak není tím rozhodujícím faktorem. To je závěr, který, na kterém trváme. Zvláště v oblasti výběru projektů. Tak tam by se dalo uspořit víc na každé investované euro. Kor ve stávající situaci cíle energetické účinnosti za perspektivy snižujících se rozpočtů, tak nákladová účinnost je teď opravdu důležitá. Na tomto základě jsme v naší auditové zprávě vyjádřili některá doporučení která by měla pomoci Evropské unii dosáhnout cíl do roku 2030 prostřednictvím zlepšení účinnosti. politik soudržnosti na další období. Takže to zahrnuje plánování, selekci projektů, různé přínosy za snížené náklady prostřednictvím posouzení relativních nákladů a přínosů, využívání indikátorů na posuzování úspor a z našeho hlediska by bylo důležité sem dát také, také opatření, která šetří nákladově účinným způsobem energii. Takže tolik naše doporučení. Ale jsme si také vědomi toho, že v nedávné době komise vypracovala sdělení o té eh, takzvané vlně oprav, ta renovation wave pro naše budovy a jsme rádi, že v tomto sdělení jsou některé, eh, některé naše doporučení už zohledněna. Děkuji vám a samozřejmě rád zodpovím na vaše otázky, pokud budete chtít. Děkuji. Eh, děkuji vám a nyní dáme slovo panu zpravodaji Christoforovi. Máte pět minut. Děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům. A chci poblahopřát panu Danchuao z účetního dvora za skvělou práci a na upozornění na to, že se stále musíme zaměřovat více ještě na nákladovou účinnost. Každopádně je tu ten uh, návrh snížení energetické účinnosti a k tomu budovy jsou zcela zásadní, protože budovy spotřebovávají největší množství, největší podíl energie a mají tudíž největší podíl i na jejich snižování. Musíme zaměřit, zacílit investice zlepšit proces selekce, aby byl výsledek lépe zaměřen na výsledky, abychom mohli lépe monitorovat výsledky a zlepšit odpovědnost. Naše doporučení za Evropský parlament vítají zvláštní zprávu a připravenost komise, alespoň částečně to implementovat. Jsou tu cíle a perspektivy snižujících se omezených rozpočtů, takže je to ještě kdy důležitější než dříve. Je důležitější, aby projekty vycházely z energetického auditu, aby měli určitou energetickou úspornost, aby zlepšili energetický rating budov a ne e, tedy udělovat na základě, kdo dřív přijde, tento dřív dostane, což pak neumožňuje vždy maximalizovat úspory. Je to na úkor těch, kteří přišli později a mohla, mohli na, na, nabídnout nižší náklady. Takže se tu potom říká, že lepší řízení, zejména v oblasti výběru projektu by mohlo vést k úsporám. A vyzývá komisi, aby pomohla při řešení těchto cílů skrze zlepšení energetické účinnosti pro období 21 až 27. To zahrnuje investice, vybrané projekty a další přínosy při nižších nákladech a posuzování relativních nákladů a přínosů. A bere také na vědomí, že až dosud to financování nebylo dostatečně vysoké, potřebujeme zvýšit financování prostřednictvím ten Evropský fond eh, oživení, aby mohlo, bylo možno implementovat ambiciozní programy oprav. S tím, že speciální fond je rovněž zapotřebí a měl by být provázen technickou pomocí, tak aby členské státy byli schopni absorbovat ty fondy. A pak alokace prostředků na energetickou účinnost musí být samozřejmě férová pro všechny členské státy. Děkuji vám, Sandor Ronaj. Jste napojený, máte slovo na dvě minuty. Adelante. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megköszönni ezt a remek prezentációt emellett. Eh, děkuji. Eh, nejdříve bych eh, vám chtěl poděkovat za tuto zprávu a velmi mě těší, že Evropská komise včera zveřejnila sdělení, které se týká strategie pro zlepšení energetické účinnosti budov. Pronay, ¿vuelves a intentarlo? De nueve después. Creo que ha desaparecido. Eh, řečník nám zmizel. A nyní dávám slovo Pascalovi Durandovi a pak to zkusíme zase se Sandorem. Paskali, máš dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Někdy je dobré připomenout si základní okolnosti, připomenout kontext. 40 spotřebované energie, 37 emisí je přímo z energetické spotřeby budov. To je kontext. A pokud chceme dosáhnout toho 55% snížení nebo emisí CO2 do roku 2030 nebo 50, 55, tak musíme jednat. To, co řekl pan Figoreda, pan, pan Christoforu, k jemuž také děkuji, to se shoduje. Je tu konsenzus. Máme tu problém jen při tom přidělování. A já to projdu rychle, nebudu opakovat všechno, ale komise řekla, že potřebujeme 160 miliard eur k dosažení toho cíle, soukromé veřejné investice a ty veřejné investice musí být efektivnější. To je problém, jemu včelíme. Komise se tím zabývá, takže abych jen připomenul, zlepšit účinnost, návratnost investic a doba nesmí být jediným faktorem, faktorem musí tu být také environmentální výkon musíme samozřejmě vyvážit přímé, přímou podporu, soukromé investice. A samozřejmě členské státy nesmí eh, nahrazovat národní fondy strukturálními, musí to být komplementární, musí to být doplněk národní strategie, kterou schválí komise. Pokud budou splněny tyto podmínky, tak myslím, že můžeme dosáhnout i těch kýžených cílů. Děkuji. Eh, Sandore, jsi napojený? A eh, můžete mluvit, ano. Budu hovořit eh, maďarsky. Chtěl bych poděkovat za tuto zprávu a velmi mě těší, že včera byla zveřejněna strategie ze strany Komise pro eh, zlepšení energetické účinnosti budov. Tak, aby Evropská unie splnila své cíle do roku 2030, tak eh, proto se musíme velmi podrobně zaměřit na tuto strategii. Během tohoto mandátu jsme čelili velké výzvě a to je klimatická změna. To ale není žádná nová výzva. Už po dobu mnoha let se Evropská, nebo už před mnoha lety se Evropská unie zavázala, že do roku 2020 Eh, sníží spotřebu energie o 20 A také se jedná o to, že budovy jsou zodpovědné za 36 emisí skleníkových plynů. A nejnovější hodnoty a údaje ukazují na to, že eh, těch eh, cílů do roku 2020 nebudeme schopni dosáhnout a proto musíme přistoupit k úpravě. Nejenom co se týče eh, rozpočtu a finančních prostředků, ale také pokud jde o politiku soudržnosti. To je velmi důležité, aby aby se v rámci politiky soudržnosti kladl větší důraz na energetickou účinnost budov. A pokud jde o realizaci e, cílů energetické účinnosti budov, tak zde to může souviset i s cíly v sociální politice, třeba, třeba energetická chudoba, zlepšení možností bydlení, potom snížení účtu za elektřinu pro domácnosti. To jsou témata, které jsou už mnoho let na pořadu jednání a to jsou věci, eh, k kterým musíme přistupovat opravdu velmi seriózně. Pan Pexa, máte dvě minuty, jste napojený? Není napojený? Ano? Prosím, máte dvě minuty. Hear me. So, let, uh, energy efficiency in buildings is considered Energetická účinnost budov je pro nás velkou prioritou, a to zvláště kvůli změně klimatu. Je pravdou, že budovy spotřebovávají největší část energie a proto, abychom zmírnili změny klimatu a naplnili eh, klimatické cíle. Je potřeba se stále více zasazovat o naplňování těchto cílů. Navíc jsou zde další eh, vyhodnocení přínosů a nákladů, snížení klimatických škod. Tohle všechno musí být zakomponováno do eh, celého výzkumu. Často dochází k, ke špatným rozhodnutím v oblasti bydlení, kde by tyto budovy byly energetičtější, celý systém by byl funkčnější. Podle účetního dvora je třeba tyto faktory zapracovat a to tak, že skepticismus ohledně změny klimatu nemá při vyhodnocování těchto důležitých eh, kroků eh, žádné místo, zvláště když hovoříme o pařížské dohodě a zelené dohodě. Proto bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za nezávislé přispění do debaty o tomto tématu. Děkuji vám. Gracias. Děkuji vám. A nyní je na řadě komise eh, pan Nikola de Michelis. Jste tam? Máte pět minut. Děkuji. Uh, Madam Chair, uh, good afternoon. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Vážení kolegové, tato debata je velice dobře načasovaná. Když se podíváme na jednání komise včera a dnes, sledujeme jasný krok k udržitelnějším budovám. A jak říkal zpravodaj, některé prvky celé této věci již byly zapracovány do politických dokumentů a je zřejmé, že energetická účinnost budov byla a je ústředním prvkem politického programu. A je to nedílná součást naplňování hlavních nástrojů od eh, fondu obnovy, po fond soudržnosti. Je to všechno, co se bude realizovat v následujících měsících a letech. A je zcela zřejmé, že účinnost nákladů je prvořada. Nemůžeme ale zapomínat na sociální, ekonomickou soudržnost. I to je velice podstatné z hlediska eh, energetické účinnosti. To jsou třeba opatření týkající se boje proti energetické chudobě. Komise tedy klade velký důraz na zprávu účetního dvora. My máme za to, že jednání, které právě začíná o strategiích a nových plánech členských států, musí být, musí být velice pečlivě propracována. Bude potřeba, bude potřeba sladit jednotlivé investice, s klimatickými cíly a je třeba, aby v národních programech se objevily přesné, vyčíslené cíle, tak aby následně bylo možné poměřovat, jak bylo z prostředky naloženo. Také si myslíme, že je nutné, aby a jak říká komise a i účetní dvůr, aby členské státy dostaly jasné pokyny my neustále na úrovni monitorovacích výborů s členskými státy komunikujeme, snažíme se zajistit, aby členské státy vybíraly ty správná výběrová kritéria, ale nezapomínejme na to, že konečnou odpovědnost za výběr projektů má členský stát. A také souhlasíme s účetním dvorem že je třeba zkvalitnit způsob poměřování příspěvků k naplňování těch širších cílů, obecnějších cílů. A to je důvod, proč zde vyjadřujeme trochu váhavost, protože si říkáme, jestli by bylo možné zpracovat ukazatele pro vyhodnocování nákladové účinnosti na úrovni Evropské unie. Je totiž běžnější tohle řešit na úrovni projektu, na místní úrovni, na úrovni členského státu, případně i regionu. Je velice těžké tohle zpracovat na úrovni evropské. V tuto chvíli děkujeme účetnímu dvoru za zpracování zprávy. Jak říkám, je velice dobře načasovaná, je, je zde jasné zamyšlení nad tím, jak to bude vypadat do budoucna. Děkuji zpravodaj. Muchas gracias. Děkuji vám. A e, za účetní dvůr má slovo na tři minuty pan João Figueiredo. Muchas gracias, señora presidente. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedající. Eh, budu opět hovořit anglicky. Děkuji, paní předsedající, a děkuji a děkuji i ostatním, kteří vystoupili. Děkuji mnohokrát zpravodaji a zástupci komise za vystoupení. Byla to velmi zajímavá debata a mohli navázat na něco, co zaznělo. Jeden z členů Evropského parlamentu řekl, musíme tyto otázky brát velice vážně. A já k tomu říkám ano, my je brát vážně určitě budeme. Spolupracujeme s komisí v rámci otevřeného dialogu, otevřené diskuzi, někde se neschodneme, to musím také přiznat ale výsledek práce je velmi konstruktivní. Hlavní otázka se týká výběru kritérií, které používáme na výběr projektu. My máme v Evropské unii nastaveny velice eh, náročné cíle. Týkají se klimatických změn, týkající se zelené dohody. Máme spoustu cílů, náročných cílů a víme, že energetické úspory v budovách, hlavně v obytných budovách, jsou klíčovým tématem. Bereme také v potaz, že zde jednáme o velmi úse vymezené oblasti, která umožní Evropské unii dosáhnout svých cílů. A pro nás je hlavní otázka právě ta, která spočívá v kritériích. Kritéria, která potom uplatníme na výběr projektu. A já naprosto souhlasím a chápu, co říká komise, která tvrdí, že to musí být všechno nastaveno úplně jasně, že musíme jasně říci, že ty projekty, které jsou vybrány pro financování z Evropské unie, to je záležitost, kterou musí řešit členský stát. Členský stát vybírá, o tom já nemám žádné pochybnosti a naprosto s tím souhlasím. Ale říkám, že předtím je nejdůležitější otázka k projednání, definice kritérií, jak ty projekty nakonec vybrat to znamená projekty, které obdrží finanční podporu. Tato kritéria by se měla opírat o základní princip nákladové efektivity. To je základní otázka. Pochopitelně otázek je zde několik, jako jsou ekologické investice a, a splácení investic, návratnost. Tohle určitě uh, je také důležité. Otázek k zodpovězení je tam několik a my se na ně soustředíme ve zprávě, ale stále platí, že klíčová otázka je výběr kritérií, která se musí opírat o nákladovou efektivitu, to znamená proces výběru projektu. A zde opět souhlasím s komisí. Tato rozhodnutí musí nakonec podniknout členský stát. A paní předsedající, vážení poslanci a vážené poslankyně, tohle je pro mě nejdůležitější výstup z celé debaty. Děkuji mnohokrát za příspěvek do debaty komisi a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jak budou naše doporučení akceptována a realizována. Děkuji. Děkuji. A závěrem dáme slovo panu zpravodaji. Pána Christoforu, máte slovo na dvě minuty. Řeknu několik eh, slov. Mm, díváme se na to stejně s Evropským účetním dvorem a s Evropskou komisí. Já eh, souhlasím eh, s mnoha závěry člena Evropského účetního dvoru a chtěl bych mu pogratulovat k výborné zprávě a to tež platí pro komisi. A naším cílem je spolupracovat s kolegy, se stínovými zpravodaji, s EUD a s komisí, tak abychom dosáhli společných cílů eh, pro energetickou účinnost eh, budov Budeme pokračovat v našem konstruktivním přístupu, zaměříme se na doporučení a já jsem eh, přesvědčen, že se nám podaří provést tento eh, balíček eh, doporučení od EUD a komise a že se nám toto podaří společně. Děkuji vám všem zúčastněným kteří byli s námi během této prezentace a během minulých a tímto přerušíme zasedání této, tohoto výboru a budeme pokračovat ve tři čtvrtě na pět. Děkuji.